Der Präsident! Vielen Dank. Děkuji. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Prosím, usaďte se. 19.1.2012 tato zasedání, které jsme tehdy přerušili, nyní opět zahajují. Protokol zasedání 19. ledna 2012 a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějaké námitky proti tomuto zápisu? Tomu tak není. A tímto způsobem je tedy zápis schválen. Dostáváme se